15 hodin do 23. hodiny. Program jednání byl zveřejněn, je k dispozici na webových stránkách parlamentu. Já končím jednání a všem přeji šťastnou cestu domů.